a bude to pokračovat až do půlnoci. A mm, zápis najdete už také na internetu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří naslouchali um, mimo parlament a to bylo asi poslední můj příspěvek na takovém nočním zasedání.